Good afternoon. If you can take a seat, please, so we can get started. Dobré odpoledne, posaďte se prosím, abychom mohli začít. No. can start. We start. Můžeme začít a začneme s návrhem programu. Pokud nejsou námitky, tak lze ho přijmout. Žádná oznámení nemám dnes odpoledne. Můžeme tudíž přejít hned k hlasování. Budeme hlasovat o hospodářských politikách eurozóny 2019. Spravodajkou je Esther de Lange z EPP.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 Okay. Not all members are... Aha, ne všichni odhlasovali. Všichni mají zařízení v pořádku? Ne. OK. Okay. Ano, funguje. Končím hlasování. Výborně. Dobře. Můžeme pokračovat s kompromisem A. Pro. Proti. Zdržel se. Můžeme prověřit? Končím hlasování. Adopted. Přijat. Dobře. Budeme pokračovat kompromis B. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis C. Pro proti, zdržel se. Přijat. Kompromis D pro, proti, zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. A nyní kompromis E. Pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. 27 proti, přijat. Kompromis F. Pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. Kompromis G pro G proti zdržel se. Prověříme, je to ale bohužel dnes nejasné. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Velice těsné hlasování, výsledek zamítnuto, jak mi bylo řečeno. A nyní přejdeme k návrhu 96 eh, pro, proti, zdržel se, prověříme. 96. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 28 k 27 přijat. Dostáváme se k 72. Mm, Pro. Proti. Zdržel se. Vypadá to jako odsouhlaseno. Prověříme. Zahy hlasování, končím hlasování. Mhm, zamítnout. Někdy. Dobře. Nyní 84. Pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Zahy hlasování, končím hlasování. 23, 28, zamítnut. 106 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Je to ne, je to jasné. Vypadá to, že zamítnut, ano, zamítnut. 187 pro, proti, zdržel se. Přijat. 188. Pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnut. 19.33. A nyní jsme u 86 pro, proti, zdržel se. Vypadá, že přijat, ale prověříme. Zahajuji hlasování. se hlasování. Končím hlasování. Přijat. 101. Můžeme všechny udělat elektronicky, to bude snažší. Dobře, takže tím to urychlíme. Za hlasování. 101. Zase hlasování. Končím hlasování. Sto čtyři, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 107, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 108. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 83. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 85. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis I. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis je. za hlasování. Končím hlasování přijat. Nyní 169. za hlasování. Návrh 169. Končím hlasování. zamítnut. Dvěstě dva za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis K. Zahlasování. hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 59. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Taky 119 zahájím hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis L. Zahájím hlasování. Končím hlasování přijat. Kompromis M. Open the vote. Zahajuji hlasování. Close the vote. Končím hlasování. Přijat. Compromise N. Kompromis N. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 45 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Kompromis O. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis P. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis Q. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis R. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis S. A máme tady ústní pozměnací návrh pan Karikáno. Je někdo proti tomu? Mohu to vysvětlit? V původním textu mm, jsme měli mm, investice do nehmotných eh, statků a já bych tam rád uvedl Impact Investment, protože tam bychom odkázali na eh, investice do dovedností, ekologických um, záležitostí a tak dále, protože jinak by to nemělo smysl. Máte nějaké námitky? Nemáte? Dobře, hlasujeme. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasuje se o pozměňovacím návrhu s ústním pozměňovacím návrhem a pokud to padne, tak potom o ústním. Protože my jsme proti tomu. Na... Děkuji. Dobře, budeme tady hlasovat o kompromisu s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ehm, je to 28 k 28, takže zamítnu to. Nyní budeme hlasovat o kompromisu bez ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. A nyní poslanecí návrh 193. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce zamítnut. Kompromis T, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Kompromis U. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh 228. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. si návrh 229, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 230, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto. 231, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnut. Poznací návrh 232, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. 233, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto. 234 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 235. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 227. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. Dvěstě čtyřicet devět. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnout. Kompromis V. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2TV. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 248. Zahajuji hlasování. končím hlasování. Schváleno. Kompromis X, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 225. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis Y. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis Z, zahajuji hlasování. Takže kompromis Z. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vám ani nepoblahopřála ke zvolení, takže teď mohu. Eh, některé pozměňovací návrhy byly přijaty proti kompromisním poznacím návrhům, takže to musím teď ještě prověřit, ale bude mi to trvat eh, chviličku, minutku. Ano, to je rozumné, děkuji. Can I, may I call your attention? Tak já vás poprosím o pozornost. Myslím, že to trvalo mnohem déle než minutku, takže se prosím usaďte a hned se pustíme do další práce. Dobrá. Takže budeme hlasovat o takto upraveném textu po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 34 proti. 4 se zdrželi. Takže já bych vám připomněla, že zítra eh, se sejdeme v 9 hodin eh, na slyšení komisaře Karla Gentiloneho.